se sejdeme zítra v úterý 20. listopadu v 9 hodin a poté v 15 hodin a potom eh, od 21 do 24. Program byl publikovaný a je k dispozici na internetových stránkách Evropského parlamentu. Já děkuji jako obvykle i tlumočníkům a jakož i všem spolupracovníkům,